by měl být moci více využíván i e, osobami s postižením aby oni byly vybaveny kapacitou využívat digitalizaci. Digitalizace je příležitostí, ale může to být i ohrožení. Tady je nebezpečí vyloučení osob, ale to nesouvisí s tím, zda tedy ovládají digitální techniku nebo ne, zda jsou starší nebo mladší často nemají odpovídající vzdělání a nedisponují odpovídajícími dovednostmi, aby se přiblížili digitálnímu světu. Čili tady ten bod jsem chtěla zdůraznit. Potom bod číslo 9, tady se hovoří o kvalifikaci starších zaměstnanců a rovněž v souvislosti s digitálním trhem. Já se domnívám, že problém je v tom, že zaměstnanci musí mít tyto digitální znalosti, aby byli schopni přizpůsobovat se změnám práce. Práce se mění právě v souvislosti s digitalizací, ale to neznamená, že by museli měnit své, svá pracovní místa. Potom hovořili, hovoříme-li o kapitole, o sexuální orientaci. Tady se domnívám, že je důležité, abychom se odkazovali na údaje, které se objevují v mezinárodních statistikách. Bod 24, tady se vyzývají členské státy, aby mm, učinil jasné rozhodnutí, zejména v oblasti LGBT. Já tady nejsem si jistá, co chce říct ten bod 24. Tady by se to mělo asi poněkud ujasnit abychom mohli potom jasně říct, zda jsme pro či proti, protože tento bod mi není jasný. Potom bod doporučení, to znamená 28, horizontální body. Tady je celá řada velice dobře formulovaných věd eh, v, v dobrých místech, ale potom se například říká, že oběti se mo, mohou být vybaveny daňovými výjimkami Ehm, tady nevím, k tomu předložím svůj pozměňovací návrh. Tak co ještě dále? Odkazujeme-li se na vysvětlení, na úvodní body ustanovení, tady se říká, že mm, tady máme příliš málo odůvodnění ehm, a máme také příliš malé znalosti ze strany zaměstnanců o jejich právech a tudíž nevyužívají možnost podávání stížnosti. Já si myslím, že důvodem je, že lidé, kteří se cítí být diskriminováni, si nestěžují, protože se obávají, že by se to obrátilo proti nim. Samozřejmě jsou to určitá ustanovení, ale velice často vidíme, že strach způsobuje, že lidé o těchto věcech nehovoří. Čili k tomuto já předložím pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Děkuji. A nyní dám slovo paní Blinkovič Šute, která je rovněž stěnovou zpravodajkou. Děkuji, paní zpravodajko. A děkuji, paní předsedkyně. Rád, ráda bych poděkovala paní zpravodajce. Musím říct, že ta zpráva je dobrá, vyvážená, dobře formule, formulovaná. Doufám, že se nám ji podaří ještě trochu vylepšit. Na základě studie, kterou nám tady prezentovala paní profesorka Howardová, která se tedy zabývala diskriminací na základě náboženství. Ráda bych vás upozornila na několik aspektů, které je podle mého názoru potřeba ve zprávě zdůraznit. Za prvé věk. Domnívám se, že si musíme uvědomit, že Evropa stárne, lidé žijí dlouho, déle a to vede k tomu, že doba, kterou tráví v důchodu, je mnohem delší než dříve. Pokud se podíváte na situaci v jednotlivých členských státech, tak zjistíte, že starší lidé nemají vždycky příležitosti příležitost zůstat na trhu práce, anebo se na něj vrátit. Tato diskriminace je dáno, eh, dána například tím, že ta dotyčná osoba se dozví, že musí uvolnit místo někomu mladšímu. Já si myslím, že i na to bychom měli v té zprávě upozornit, že ta směrnice něco takového neumožňuje. Nechci, aby se generace stavěly jedna proti druhé. Musíme si uvědomit, že trh práce musí najít místo pro každou z generací, každá z nich má mít právo se na trhu práce integrovat a e, ty jednotlivé generace by neměly být mm, proti sobě poštvávány. Další věc. Musíme si připomenout úmluvu OSN o právech lidí se zdravotním postižením. Já si myslím, že eh, lidé se zdravotním postižením v EU představují určitou skupinu populace, která poměrně často čelí diskriminaci na trhu práce. Je to dáno primárně tím, že pr- pracoviště často nejsou uspůsobena jejich potřebám. Evropský parlament doposud nebyl schopen přijmout oblig, obligatorní legislativu, závaznou legislativu, která by tomu bránila, tomu čelila. Samozřejmě, že je potřeba přijmout určité, určitá opatření, tak aby se pracoviště zlepšila, aby se přístup na tato pracoviště zlepšil pro lidi se zdravotním postižením. Profesní vzdělávání eh, je pro tyto lidi taky hůře přístupný. To je další problém. Osoby se zdravotním Mm, postižením tedy mají zhoršenou situaci na trhu práce. Já si myslím, že v naší zprávě musíme vyzvat Evropskou komisi, aby provedla přeskum v polovině období, pokud jde o strategii pro osoby se zdravotním postižením na roky 2010 až 2020. Pokud jde o sběr dat, paní zpravodajka o tom hovořila, je to zmíněno i ve zprávě, ale já nerozumím tomu, proč směrnice ne nepředepisuje nutné požadavky pro sběr dat eh, na základě všech čtyř důvodů diskriminace. Je velmi těžké eh, přijímat rozhodnutí, pokud nemáte k dispozici potřebná data. To je na snadě samozřejmě, že sběr dat je povinností členských států, ale domnívám se, že musíme vyzvat i komisi, musíme požádat Evropskou komisi, aby předložila naprosto konkrétní návrhy tom smyslu, jak je potřeba sběr dat ve členských státech vylepšit. Dále bychom se podle mého názoru měli zamyslet také nad tím, jak ve zprávě zmínit otázku obtěžování na pracovišti, harassmentu. To obtěžování může mít různou povahu. Může to být eh, obtěžování na základě eh, pohlaví, věku, náboženství a tak dále. Myslím si, že bychom měli analyzovat i tento aspekt a <clears throat> že bychom se měli soustředit na pomoc obětem, eh, obtěžování obětem harassmentu na pracovišti Myslím si, že lidé, kteří jsou diskriminováni, se často obávají, pokud je to na základě věku, vyznání nebo sexuálního zaměření, tak se mm, ty lidi obávají, že pokud podají nějakou stížnost, mohli by o tu práci přijít, mohli by přijít o místo. To znamená, že bychom se měli soustředit na informování veřejnosti, představovat příklady dobré praxe, protože zkušenosti v jednotlivých členských státech jsou velmi odlišné. Situace v jednotlivých e, členských zemích se velmi liší. Je potřeba o těch problémech hovořit, je potřeba pro, hovořit o diskriminaci na základě Eh, všech důvodů, které jsou ve směrnici zmíněny. Určitě je potřeba, aby mezi sebou navzájem spolupracovaly evropské instituce, aby spolupracovaly i se sociálními partnery a aby také paní zpravodajka spolupracovala s námi, se stínovými zpravodaji, tak abychom dospěli ke dobrému dokumentu. Děkuji. A nyní tady promluví paní Helga Stevens, která je také eh, stínovou zpravodajkou. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Zdravím všechny a velmi vítám zprávu paní Weber. Velmi si cením i diskuze, kterou jsme vedli dnes dopoledne o úmluvě o právech eh, osob se zdravotním postižením. Ráda bych řekla, že jsem velmi ráda, že ve zprávě je právě tato e, úmluva CRPD e, zmíněna. Myslím si, že je to dobrý začátek, ale bylo by dobré, kdyby tady bylo více konkrétních e, odstavců, které se tady týkají dalších důvodů diskriminace, tak jak je to uvedeno v umluvě CRPD. Domnívám se, že tady není eh, hierarchie mezi různými důvody diskriminace a já se obávám především té vícečetné diskriminace, protože ta se nemůže opírat o eh, právní jistotu. Často je to dáno tím, že jsou tady v jednotlivých členských státech eh, velmi fragmentarizovaná pravidla a standardy a to ve správě zmíněno není. Zkušenost eh, s diskriminací je stále častější, ovšem lidé tu diskriminaci neoznamují a proto je potřeba, abychom směrnici co možná nejvíce uplatňovali a eh, to znamená, že musíme informovat o nástrojích, které jsou již k dispozici. Eh, zvyšovat povědomí veřejnosti, to musí být naše priorita, například tím, že tedy zlepšíme národní mechanismy podávání stížností a také posílíme národní orgány, které se, těmito, které se zabývají eh, rovností a rovným zacházením. Já si myslím, že organizace eh, zabývající se právě osob s postižením se eh, touto problematikou zabývaly a ráda bych na závěr řekla, že nediskriminace v oblasti zaměstnání eh, je tedy eh, komplexní záležitost a je potřeba proti ní bojovat na všech frontách. Děkuji vám za pozornost. Thank you, Ms. Stevens. Děkuji, paní Stevens. Nyní jsem chtěla dát slovo paní Kary, ale není tady. A tím pádem vyvolám další stínovou zpravodajku, a to paní Tatianu Stagovou. Děkuji za slovo. Děkuji eh, za výborný materiál, za výborný dokument. A děkuji také paní profesorce za tu studii. Bylo to velmi užitečné Renata část toho už zapracovala eh, do eh, toho dokumentu i doporučení a zjištění ze studie. Je to ve vysvětlujícím prohlášení a potom také v samotném dokumentu. Je to výborně nastrukturováno. Jsou tam dva úvodní body. S nimi stoprocentně souhlasím. Jednak jde o apel na to, abychom překlenuli eh, tu patovou situaci v radě, pokud jde o eh, směrnici k diskriminaci a horizontální směrnici. Měli bychom si to připomínat vždy, když eh, se k tomuto tématu dostaneme, že na této směrnici je situace zablokována. Potom bod číslo jedna uvádí, že přestože téměř všechny členské státy eh, zapracovaly do své legislativy příslušná opatření, nedělo se tak systematicky a nepokrývá to celou legislativu. To znamená, v tomto smyslu je třeba v implementaci pokračovat. Máme tady čtyři možné důvody eh, diskriminace podle směrnice náboženství a vyznání. Tady k tomu nemám vlastně moc co doplnit. Jenom bodu číslo čtyři. Tam se hovoří o zjištěních a rozhodnutích Evropského soudního dvora k této věci. To si myslím, že je velmi užitečné. se tam hovoří také o očekávaných rozhodnutích orgánů EU, jako je například Evropský soudní dvůr. Pokud jde o zdravotní postižení, tak k tomu se vyhodřovala i paní Stevens a také Renata. Hovořilo se o tom mimo jiné také dnes dopoledne. A také ve zprávě paní Stevens, kde se hovořilo o provádění úmluvy OSN a dokumentech o zdravotním postižení. Možná, že tady bychom se mohli zamyslet nad tím, jak to vypadá s doporučeními v těch obou zprávách, tak aby nebyly rozporuplné. Ale možná, že některá doporučení by stálo za to i zopakovat a uvést je tedy v obou zprávách. K věku. Tady je zapotřebí provést nějaké změny, protože jsme eh, zapomněli na zaměstnanost mladých. A nezaměstnanost mladých, i když tu máme samostatnou zprávu, ale měli bychom tady tuto problematiku eh, uvádět vyváženě. Měli bychom tady uvést a doplnit tedy i nezaměstnanost mladých, nejenom nezaměstnanost na základě věku. Já jsem byla stínovou zpravodajkou ke zprávě Kuken eh, o aktivním stárnutí. Z roku 2012 ta zpráva obsahala dobře dobrá doporučení a jedno z těch doporučení bylo abychom tento problém, abychom mu dali stejnou váhu jako nezaměstnanosti mladých. Hodně hovoříme o nezaměstnanosti mladých, ale tento problém konkrétní nezaměstnanosti eh, těsně předtím, než odcházejí do důchodu, tedy 10 let před eh, odchodem do důchodu, tak eh, to je problém, který je také závažný a měli bychom mu věnovat stejnou pozornost a měli bychom ho zcela vážně řešit i v této zprávě. Sexuální orientace. Souhlasím s tím, že bod 24 Tam se hovoří o rodinných příslušnících LGBT, Ale v našich ústavách je eh, uvedeno, že rodinu, rodina se skládá z eh, muže a ženy. Ale jak potom tedy, jestliže máme eh, tu ústavu, tak potom jak můžou členské státy definovat legislativu s ohledem na LGBT. To znamená, nejdříve bychom měli apelovat na to, aby byla eliminována diskriminace ve stávající legislativě předtím, než se pustíme do nové legislativy nebo zlepšování. Takováto ustanovení eh, existují v různých členských státech, například v Litvě a dalších. Dále horizontální aspekty a doporučení. Data o rovnosti. Mnozí kolegové říkali, že máme nedostatek údajů. Máme ale prohlášení od Agentury pro základní práva FRA, která řekla, že je připravena podporovat schromažďování takovýchto údajů. Mohli bychom to tedy doplnit také jako doporučení do samotné zprávy a neponechávat to pouze ve vysvětlující části. Ale kromě agentury FRA pro základní práva máme také Eurostat. Já jsem pracovala na zprávě o ad hoc modelech, které schromažďovaly statistické orgány v členských státech a mimo jiné také Eurostat. A v té době většina politických skupin odmítala můj návrh, abychom zařadili do hry i takovéto možné důvody diskriminace, jako je například eh, náboženské vyznání, sexuální orientace nebo eh, eh, rasa nebo nějaká národnost, což se řeší ještě v jiné směrnici. Ve své době to byl náš návrh A já jsem tedy studovala, jak fungují statistické orgány v jednotlivých členských státech a zjistila jsem, že pouze některé z nich tento bod stanovili jako dobrovolný bod do svého dotazníku. A bylo by výborné, kdybychom měli podobné dotazníky pro všechny členské státy. V takovém případě bychom eh, měli k dispozici údaje. Myslím si, že to je úkol, který nás čeká. Tedy zajistit odpovídající data o případné diskriminaci na základě těchto důvodů. Thank you, madam. Eh, děkuji vám. A nyní dávám slovo Lauře Agie, což je stínová zpravodajka za ETD. Eh, děkuji, paní předsedkyně. V první řadě děkuji paní kolegyni Weber protože mohli jsme konstatovat, že se maximálně snažila se zaměřit na ty nejzávažnější nedostatky této směrnice. Hodně se hovořilo o diskriminaci, což je v pořádku, ale myslím si, že oblast působnosti se týká nezaměstnanosti. Ale eh, směrnice se velmi často omezovala pouze na poukázání na jednotlivé typy diskriminace, místo, aby se to ale potom přímo na poli zaměstnanosti na trhu práce konkrétně řešilo. To by představovalo mimořádný krok kupředu, ale je k tomu zapotřebí velká vůle eh, se eh, zaměřit na téma zaměstnanosti. Existují stále ještě určitá omezení. Eh, my se snažím, budeme snažit být pozitivní, přijít s konkrétními návrhy. Zejména se týká dvou odkazů, které podle mne je zapotřebí ještě dále rozvinout a prohloubit. Jednak jde o e, pojištění e, tak, abyste, se, abyste chránili osoby s postižením, aby bránili diskriminaci osob s postižením, protože jsou velmi zranitelní a je to opravdu důležité. A potřebujeme kromě jiné zajistit právní jistotu Další téma, s kterým, s kterým souhlasím a možná bych to chtěla ještě dále rozvést, je e, přizpůsobení pracovních míst potřebám osob s postižením. Já jsem byla mimo jiné také zpravodajkou stanoviska e, k ochranným e, pomůckám pracovníků. Takže si myslím, že bychom měli věnovat pozornost těmto tématům. A dnes dopoledne bylo mimořádně zajímavé se zabývat tématikou zdravotních postižení. Eh, kdy jsme mohli jít více do hloubky, mohli jsme být opravdu konkrétní. To znamená nejenom, že jsme vyjmenovali oblasti diskriminace a eh, práva, která jsou zapotřebí, ale eh, šlo o to, abychom předložili konkrétní vizi a konkrétní návrh. Co nejkonkrétnější návrhy. mám jenom takovou velmi, velmi okrajovou kritiku, protože si myslím, že bychom měli tato témata ještě rozvinout. A v tomto duchu budou také moje předložené pozměňovací návrhy. A sice s velkou pozorností sledujeme sociální zabezpečení, různé režimy sociálního zabezpečení, jaké existují udržitelné systémy sociální ochrany, jaké jsou formy plateb, které mohou členské státy stanovit tak, aby zajistili zachování pracovního místa nebo přístupu k pracovnímu místu. Potom také otázka vnitrostátních eh, úprav vnitrostátních ustanovení k eh, důchodovému věku. Já si myslím, že to jsou body, eh, které směrnici chybí, měla je řešit, ale eh, směrnice bohužel opomíjí a já si myslím, že eh, na tato témata bychom se měli naší práci zaměřovat. Dochází k nejrůznějším typům diskriminace. V tomto souhlasím s tím, co říkala kolegyně, mm, pokud je o obtěžování na pracovišti. Takže těch typů diskriminace existuje opravdu mnoho. Ale neměli bychom se omezovat na to, že pouze ukážeme na to, jaké typy diskriminace existují, ale měli bychom spolu s ním předložit konkrétní vizi. Velmi často nejsou požadována určitá práva, protože neexistuje právní jistota a není známo, jaká existuje ochrana když jsme měli takovou první rozpravu s Renatou, první diskuzi s Renatou, tak eh, jsem přišla i s takovou otázkou a doufám, že i vy ji přijměte. A sice mm, nacházíme se v velmi naléhavé situaci, kdy čelíme migračním tlakům. A teď hovoříme o integraci eh, běženců do eh, pracovního trhu. Otázkou je, jak se vyhnout diskriminaci v tomto procesu, jak zajistit a zaručit, že tento vstup na trh práce, kdy proběhne takovým způsobem, aby nedocházelo k diskriminace a aby nedocházelo k ještě většímu narušení a rozdělení mezi těmito dvěmi světy, které eh, se směšují. A ještě jednou eh, děkuji, protože tato směrnice eh, nechala skryty některé, některé oblasti a já si myslím, že eh, bychom se měli toto tematikou opravdu zabývat. Thank you, Ma- Děkuji vám, za to. Merci. Okay. Děkuji vám. Pan Tomedik Matan. Máte slovo. Děkuji vám. Diskriminace v souvislosti s náboženstvím, sexuální orientací, věkom postižením. Eh, to je mm, téma, které mě nesmírně zajímá a proto jsem velice, naslou, velice pozorně naslouchal paní zpravodajce a stínovým zpravodajkám. Já mám eh, veliké mm, eh, obavy, co se týče s tím, že kdo nosí Eh, v, že se má opravdu všechno, kdo má vousy, kdo má toto, kdo má ono a tady to je snaha upravit úplně všechno a to je, domnívám se, nesprávná cesta. A je to prostě nemožné. Já si myslím, že řešení spočívá v laicitě. Státy musí být laické, protože v laických státech jedinou uznávanou společností by měla být společnost národní. Náboženství by mělo být součástí soukromí a rozhodně by se nemělo dostávat do popředí eh, našich občanů. Každý má svou, eh, svou svobodu a svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Eh, kdybychom si vzali takovýto rozumný přístup, tak by nám to velice zjednodušilo život. Už žádné fousy, žádné speciální oděvy a tak dále. Co se týče sexuální orientace, je zjevné, že sexuální orientace je součástí soukromého života a nemusí se exibovat na, ve veřejném prostoru. Já jsem tedy osobně nikdy neviděl <coughs> veřejné manifestaci eh, kdyby se tady provozovalo, eh, že, že by heterosexuále manifestovali. No tak eh, přeci, když se podíváme na to, jedna matka řekla, já jsem si nikdy neuměla představit, že tato dáma s blondětými vlasy by byla schopná mít dítě. Eh, to jsou prostě věci, které náleží jenom soukromí. Co se týče věku, no jsem lituji toho, že vám to řeknu, ale máme tady zaměstnavatele. A musíte připustit, já tedy nevím, jak chcete bojovat proti tomu, Eh, že zaměstnavatel samozřejmě především tam, kde se pracuje fyzicky a manuálně, že zaměstnavatel bude vždycky upřednostňovat mladého člověka, který bude mít větší sílu a bude stát méně peněz, než aby zaměstnával starší občana, který nebude tak fyzicky zdatný a byl by dražší. Já vůbec nechápu, jak chcete změnit eh, tento zcela evidentní jev. Paní Bizoto mě také požádala, co se týče problematiky osob s postižením, abych trval a zdůraznil samozřejmě, Eh, jak významné je naprosto odstranit veškeré překážky, které brání osobám s postižením, aby měli přístup k zaměstnanosti. Máme tady nejenom právní překážky, eh, ale také přímé, hmotné, fyzické překážky. Eh, to jsou přímé dopady, ale nepřímo je třeba také poskytovat odpovídající školení, vzdělávání, to už tady zaznělo, ale tady s tím skutečně souhlasíme, aby se učinilo udělalo všechno proto, aby se umožnilo osobám s postižením mít svůj vlastní samostatný svébytný život. O tom jsme dostatečně hovořili dnes ráno. Závěrem, stejně jako vy i my, budeme hájit stejný zájem, stejná práce za stejné peníze bez diskriminace. Ovšem, tak, aby všichni respektovali svobodu druhých, a, a ostatní věci se přenechaly soukromé sféře. Děkuji vám. Děkuji paní Lope Fontaně, požádala o slovo. Gracias, señora Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych nejprve stejně tak jako již učinili mi předřečníci, ráda poděkovala paní zpravodajce, paní Weberové za její práci, kterou vykonovala. Je to sedm stran sice, ale velice kompaktních, soustředěných a obsahují skutečně to nejdůležitější. Jisté je, že Eh, co se týče vnímání, vnímání diskriminace ve společnosti, ať už je to prostě ve směrnici nebo jinde, bude to mít jistě dopad na nejenom na zaměstnanost, ale stejně tak, jak už na to upozornila paní zpravodajka v posledních letech, eh, sledujeme celou řadu skupin, a, eh, které vystupují homofobně a to se zvýšilo v souvislosti s imigrační krizí. A chceme-li pokračovat v Evropské unii, musíme samozřejmě také pokračovat v hájení našich základních hodnot a snažit se zabránit radikalizaci naší společnosti. Já bych se ráda soustředila na dva body dvě skupiny, které je třeba zohlednit v textu jednoznačně. Za prvé paní Kozlovská hovořila o Romech. To je etnická menšina, která je velice znevýhodňována, byť jsou početně velmi silní. Ve Španělsku jich máme hodně. Máme tady více než 78 nezaměstnanosti. Máme tady nejenom strukturální problém, ale je třeba eh, uskutečňovat krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé projekty za pomoci nevládních organizací, které jsou tady činné. Celá řada z nich pochází přímo z romské komunity a tudíž znají velice dobře tyto problémy a tudíž mohou lépe své komunitě pomáhat. Hodně se také hovoří o osobách s postižením, ale já jsem chtěla hovořit o ženách s postižením, protože tato skupina je vystavena dvojí diskriminaci. A dokonce může být vystavena i třem diskriminacím, když kromě toho je, eh, pochází z nějaké etnické menšiny anebo je to imigrantka. Eh, tady prostě je zaměstnanost nižší než 50 hmm, eh, a poskytnutí práce, to je první krok, jak umožnit osobám s postižením, aby dosáhly lepšího života. Ale je třeba překonat tady také ty rozdíly, které ještě existují mezi pohlavími. Je třeba vést osvětové kampaně eh, společně s lepším sběrem a hodnocením osobních údajů dat, pardon, dat, které by nám umožnili lépe aplikovat směrnice, abychom zlepšili konkrétní situaci v životě lidí. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pan Šulce. Paní předsedkyně, paní zpravodajko, po těchto dlouhých řečech se pokusím být ve svých čtyřech bodech co možná nejstručnější. Nejprve bych chtěl poblahopřát paní zpravodajce k této zprávě, která je podle mého názoru velmi vyvážená a osvětluje celou řadu důležitých aspektů. Podle mého názoru bychom měli více zdůraznit digitalizaci, protože pro starší lidi by to mohlo představovat určitou šanci. Je to bod 18, eh, nadpis eh, osoby s postižením. Já musím říci, že v té, něme, v tom, té německé verzi, v německém překladu, mi to připadá být trochu negativní. Mohli bychom se na to ještě podívat, tak aby ten vztah mezi lidmi a Eh, aby to vyznělo tak, že lidi a roboti stroje mohou mít mezi sebou i pozitivní vztah, že to může starším lidem pomoci na trhu práce a eh, další věc, sběr, sběr dat eh, v rámci směrnice. To vypadá problematicky, protože často se jedná o údaje velmi citlivé a je potřeba tedy najít kýženou rovnováhu. A čtvrtý bod, který chci zmínit, to je výměna příkladu dobré praxe v boji proti diskriminaci na evropské úrovni. To já osobně považuji za velmi důležitou věc. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, děkuji vám všem za vaše komentáře a Nyní bych ráda věděla, jestli je tu nějaký zástupce komise, který eh, k tomu chce něco dodat. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a ráda bych poděkovala paní zpravodajce. Děkujeme jí za tento návrh zprávy, který nám připadá být velmi zajímavý. Je to téma, které považujeme za důležité. Musím říci, že jsme do toho velmi investovali, především pokud jde o porušování směrnice 78 z roku 2000. Hovořili jsme o tom, že je potřeba eh, zvýšit povědomí veřejnosti o těchto záležitostech, tak abychom dosáhli ještě většího pokroku a eh, uvítáme jakékoliv podněty, které se které nám pomohou se tomuto cíli přiblížit. Byli bychom rádi, kdyby nám Evropský soudní dvůr vyjasnil dva případy, na které se v tuto chvíli ehm, zaměřujeme, pokud jde o diskriminaci na základě vyznání a e, v tom bychom tedy chtěli dosáhnout pokroku. Kromě toho bych se ráda zmínila ještě o jednom bodě, o kterém určitě víte. Pokud jde o pokrok v oblasti osob se zdravotním postižením, tak my tady máme tedy příslušnou umluvu, na tom, o tom jsme eh, diskutovali již na začátku naší dnešní schůzi, to je všechno, to znamená, že vám děkuji za pozornost. A chce to paní zpravodajka ještě nějak ukončit? Chce pronést pár slov na závěr? Musím říci, že mám velké štěstí, protože je pravda, že spolupracujeme na této zprávě se stínovými zpravodaji, s dalšími kolegy, s lidmi, kteří smýšlí podobně, kteří tyto otázky vidí podobně a kteří by všichni kteří všichni mají za to, že diskriminace je nepřijatelná, že proti ní musíme ve všech členských státech bojovat. To znamená, že moje pozice je z tohoto hlediska velmi výhodná a velmi se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji. Ráda bych zmínila pouze několik málo bodů, ale pouze se jich dotknu, protože nepochybně bude příležitost o tom ještě diskutovat hlouběji ta doporučení, která jsou v té zprávě a další, která se objeví v pozměňovacích návrzích, jsou doporučení. To znamená, že pokud se jedná o možnosti získat přístup k opravným prostředkům nebo k daňovým výjimkám, tak je to doporučení. Některé členské státy již takové možnosti zavedly, jiné eh, je tedy mohou zavést. Eh, není to tedy chápáno povinně, je to v rukou členských států. Pokud jde o tu otázku, kterou tady zmínili někteří kolegové a která se týkala eh, rodinných příslušníků z komunity LGBTI, já si myslím, že my jsme to tedy převzali ten koncept jsme převzali od, koncept, eh, od eh, agentury EU pro základní práva. Musíme se tady zamyslet nad tím, jak eh, koncipovat nebo jak chápat rodinu jako takovou. Pokud jde o členy rodiny a konkrétní definici rodinných příslušníků, tak to samozřejmě má svoje dopady. Pokud někdo z takové rodiny bude mít nehodu, Eh, na, nebo pracovní úraz nebo eh, nemoc povolání a pokud bude potřebovat eh, pomoc rodinného příslušníka, tak samozřejmě musíme vědět, kdo takovým příslušníkem je kdo je jeho rodinným příslušníkem. Pokud jde o sběr dat, tak na evropské úrovni, na úrovni EU, existují agentury, které ta data sbírají, ale kromě toho je velmi důležité, aby každý členský stát údaje sbíral, tak aby bylo zřejmé, do jaké míry dosáhl eh, pokroku v boji proti diskriminaci. Kromě toho je na tomto základě možno zvyšovat povědomí a eh, provádět další osvětu. Velmi vám tedy děkuji a těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší 3. března ve 12 hodin v poledne. Eh, pozměňovacími návrhy se budeme zabývat 22. a 23. března eh, ve výboru EMPL, eh, tedy v našem výboru, to bude přijato 18. až 19. dubna. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Je to bod číslo 11 našeho dnešního programu Strategie pro jednotný trh. Je to tedy první eh, posouzení návrhu eh, stanoviska strategie pro jednotný trh a já v tuto chvíli předávám slovo paní Ulrike Trebesius. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jednotný trh, pokud bude správně implementován, tak nám přináší obrovské šance, jak pro občany, tak pro podniky, pro služby, pro kapitál. Přináší sebou větší růst a tím pádem automaticky také tvorbu pracovních míst. Tímto stanoviskem jsem se eh, snažila eh, se zaměřit na několik málo důležitých bodů, které jsou relevantní pro výbor eh, pro zaměstnanost. Poslední dobou jsme se poměrně hodně zabývali prací v této oblasti, například jsme vypracovali stanovisko k digitálnímu jednotnému trhu. Jakožto eh, navrhovatelka tohoto stanoviska jsem se snažila navázat eh, na to, co už jsme vypracovali a snažila jsem se najít oblasti, kde EU může najít opravdu skutečnou přidanou hodnotu s ohledem na růst v jednotlivých členských státech a také v oblasti tvorby pracovních míst, kde jsme takovýchto věcí dosáhli. Eh, byli jsme omezeni počtem slov, takže nemohla jsem do textu dostat úplně vše. Ráda bych využila příležitost vám představit také jednotlivé body stanoviska. Odstavce 1, 2 a 3, v těch jsem se snažila eh, popsat vývoj eh, jednotného trhu. Je důležité uznat, že vnitřní trh přinesl spoustu příležitostí, nicméně přesto dále existují oblasti, které je zapotřebí ještě vylepšit, proto abychom mohli plně využít eh, potenciál vnitřního trhu, pokud jde o vytvoření pracovních míst. Odstavce 3, 4 a 6, tam jsem poukazovala na to, že je sice důležité eh, vnitřní trh prohloubit, tak abychom využili nové příležitosti, ale stejně tak důležité je zajistit, eh, abychom měli vhodná opatření pro ochranu a eh, opatření proti zneužití v odstavci 5 jsem hovořila o významu eh, vytvoření správného regulačního prostředí. Je to důležité pro vytvoření pracovních eh, míst v rámci digitální agendy, což by mělo tuto věc usnadnit. Eh, chceme poskytnout podporu malým a středním podnikům, tak aby mohly růst a rozvinout se a tak, aby vůbec bylo možné vytvořit pracovní místa. Stávající mechanizmy je zapotřebí vylepšit tak, aby i v tomto případě bylo možné podpořit nová pracovní místa. Odstavce 7, 8 a 9 9. Eh, dle možností jsem se snažila se na to podívat z hlediska zaměstnanosti, to znamená podívat se také na sociální aspekty vnitřního trhu a zamyslet se nad tím, kde bychom mohli něco vylepšit. Jednak jsem tam uváděla opatření, to znamená eh, cílnější přístup podle odvětví eh, k trhu se službami, protože je důležité, abychom identifikovali odvětví nabízející služby a to taková odvětví, která umožňují růst a tvorbu pracovních míst. Může to být například eh, potenciál ve stavebnictví. A za druhé jsem uváděla opatření pro zajištění lepších rámcových podmínek, pro eh, zjednodušení a zrychlení, například eh, postup uznávání profesních dovedností nebo kvalifikací, kdybychom zavedli nějaký takovýto systém. Závěrem eh, apeluji na komise členské státy, pokud je o tvorbu pracovních míst, eh, abychom tuto věc podporovali ve společném hospodářství. Už eh, máme vhodná opatření, která je třeba ale přijmout, tak abychom chránili stávající standardy. Zmínila jsem uh, už to, že jsem měla omezený prostor, takže jsem nemohla do textu dostat eh, více dalších témat, ale doufám, že uh, i díky předložení některých a zapracování některých pozměňovacích návrhů, mimo jiné také ze strany stínových zpravodajů, že se nám přece jenom podaří mít jasný text a naformulovat jasné stanovisko. Už se těším na vyjádření stínových zpravodajů a jsem připravena pro eh, předložené pozměňovací návrhy a další diskuzi. Děkuji. Thank you. Děkuji vám mnohokrát a za EPP stínově, či stínová zpravodajské zde Zavstupuje někdo nikoliv, takže dám slovo Maria Areně za SAD. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní zpravodajko za tuto zprávu, která Naštěstí se zmiňuje také o zaměstnancích ve zprávě, kterou předložila komise a také kterou zpracoval výbor IMCO. Ono se takřka zapomněla na to, že na jednotném trhu jsou zaměstnanci. Proto je nesmírně důležité, aby náš výbor se k tomu vyjádřil a aby tuto otázku osvětlil. Situace, v níž se nacházejí zaměstnance a zaměstnanky. Děkuji mnohokrát za ty naznačené směr, směry. My jistě podáme řadu pozměňovacích návrhů v této oblasti protože v té první zprávě se to vždycky pojednává určitým způsobem omezeně, takže tady je třeba určitých upřesnění, například ve vysvětlujících bodech. My bychom chtěli, aby se zabránili tomu uvažovat, že když se nacházíme v krizi, je to proto, že nebyl ukončen eh, jednotný vnitřní trh. Já si myslím, že je tady celá řada jiných důvodů, proč je Evropa v krizi. Připomněla bych ráda krizi z roku 2008, na to se zapomíná. To byla právě tato krize, která způsobila naši obtížnou situaci, v níž se dnes nacházíme řešíme. Je třeba tedy zdůraznit také dopady této krize a nikoli svádět všechno na nedokončený vnitřní trh. Třeba, že se domnívám, že je možné eh, prohloubit tento jednotný trh. Je třeba také popracovat na otázce a připomenout vysokou míru nezaměstnanosti v Evropě, ale rovněž hovořit o otázce míry chudoby v Evropě. A eh, tady bychom měli využít jednotného trhu pro vytváření pracovních příležitostí kvalitních, ale také správně, korektně hodnocených. A e, k tomu e, také dám pozměňovací návrhy. Rada bych připomněla, aby se nezapomnělo na konvergenci, na sociální konvergenci, e, která by zlepšila jednotný trh, protože dnes tu máme veliké rozdíly jak v úrovni práce, tak v úrovni sociální ochrany a životního prostředí, aniž bych zmiňovala také daňovou otázku, která jistě přispívá k potížím organizace jednotného trhu. Na všechno toto je třeba upozornit. Čili eh, my předložíme pozměňovací návrhy, které upřezní, že jsme pro rozvoj trvale udržitelné ekonomiky s kvalitními pracovními příležitostmi také se chceme zmínit o tom, že když se hovoří o zjednodušení administrativy, my se nedomníváme, že sociální ochrana a ochrana zdraví by představovaly nějaké překážky. My se spíš domníváme, že tady by mělo dojít k harmonizaci a nikoli hledět na ochranu zdraví jako na překážku pro fungování jednotného trhu. A na závěr, což je pro nás také velice důležité, tento jednotný trh by měl být organizován takovým způsobem, aby pomáhal bojovat proti mm, nekalé konkurenci a proto my vyžadujeme podporu e, spravedlivé, férové mobility, která nebude znevýhodňovat určité skupiny i, i lidí. E, čili tyto pozměňovací návrhy my podáme a budeme se snažit přispět také zkvalitnění zprávy. Děkuji vám. Děkuji. Paní Harkin, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda zastoupila kolegyni, který to, která to dnes bohužel nemůže být. Nejprve bych ráda poděkovala paní zpravodajce za velmi kvalitní návrh stanoviska. Kolegyně eh, píše, sdílím názory eh, paní zpravodajky, souhlasím s tím, že překážky pro o obchod jsou překážkou pro pracovní místa. Souhlasím s tím, že digitální ekonomika přinese příležitosti a výzvy, které musíme řešit, tak aby pracovní místa dostály možnostem digitální ekonomiky. Souhlasím s tím, že strategie pro jednotný trh musí být využita k tomu, abychom využili, nebo vytvořili lepší eh, prostředí pro podniky. Uh, Cením si toho, že paní zpravodajka klade důraz na jednotný trh se službami. V oblasti služeb je velký potenciál a nezlepší se tím pouze možnost volby pro spotřebitele, ale sníží se, tam i náklady, sníží se tím i náklady. Kromě toho bychom se měli zamyslet nad tím, co konkrétně můžeme učinit proto, abychom zlepšili podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky. Měli bychom zjednodušit požadavky, zlepšit přístup k financování a zaměřit se například na to, aby tu existovala jednotná, snadno přístupná digitální platforma pro malé a střední podniky zašlu několik pozměňovacích návrhů, které to vyjádří. Jsem velmi ráda, že paní zpravodajka zmínila digitální dovednosti jako nezbytnou součást digitální ekonomiky. K tomu také pošlu několik pozměňovacích návrhů. Celkem za to si myslím, že návrh stanoviska je dobrý, je to dobrý výchozí bod pro naši diskuzi a velmi se eh, těším na mm, závěrečnou nebo konečnou eh, fázi eh, toho stanoviska. Eh, paní Palma Lopez tu není, nikdo tu není, kdo, kdo by ji zastoupil. To znamená, že za zelené bude mít slovo paní Lambert. Prosím. Thank you. I, like others, I, I appreciate. Ehm, podobně jako ostatní, já si uvědomuji No, že to je obtížné eh, shrnout všechno do devíti krátkých odstavců. Ale chtěla bych navázat na několik bodů. Jedna se týká takzvané spolupracující ekonomiky. Myslím si, že jakožto výbor bychom se tímto tématem měli více zabývat, ale přestože tam existují příležitosti, tak je zapotřebí být opatrný protože je to v pouhých plenkách, pokud jde o sociální ochranu a zdanění. Takže tímto bychom se chtěli zabývat. Někdo také zmínil otázku rovnosti, to bychom podpořili. Dále eh, sektor služeb. Tady nehovoříme o veřejném sektoru, to by mělo být jasné. Mělo by v textu být jasné, o čem hovoříme. Pochopila jsem to tak, že komise chce předložit pokyny, které budou nějak souviset s spolupracující ekonomikou. Tím bychom se možná mohli trochu více zabývat. A pravděpodobně um, chtějí předložit něco ke stavebnictví. Další téma, kterého bychom se měli dotknout. Dále otázka číslo dva. Omlouvám se, teď jsem se trochu ztratila ve svých poznámkách. Takže jak to je s tím sociálním systémem, kde to do, do toho zapadá s ohledem i na přeshraniční eh, služby a tak dále? A souhlasíme také s některými body, které zazněly z úst ostatních řečníků. Budeme se snažit, aby počet pozměňovacích návrhů eh, nebyl příliš vysoký. Děkuji. Thank you. Uh, Madam Agia je... Paní Agia. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji zejména paní kolegyni za tento první pracovní dokument. Určitě k tomu předložíme pozměňovací návrhy a budeme se snažit vyjít vstříc mimo jiné také potřebám eh, nedostatečného prostoru a naopak eh, máme mnoho věcí, které bychom chtěli říci. Jakožto EU bychom měli realizovat něco, co už jsme měli realizovat před spousty lety, takže teď se snažíme dohnat něco, co už mělo být dávno, dávno hotové, takže jsme ve spoštění, protože to, že nemáme jednotný trh, tak jak ho teď ještě plánujeme, tak eh, to není efektivní nebude dostatečně efektivní ten trh na to, aby čelil eh, tlakům eh, rychle se rozvíjících ekonomik, které teď eh, výrazně tlačí na EU. My jsme jednoduše v prodlení. Neměli jsme dostatečný základ pro to, abychom na něm postavili Eh, vnitřní trh, nemáme, eh, nemá, nemá kořeny v jednotném daňovém systému. Potom hm, také určité pracovní podmínky nejsou úplně stejné pro všechny. Takže už to východisko pro eh, trh nebylo úplně ideální. A ten potenciál je mnohem nižší, než jaký by byl býval mohl být. Potom tady máme systém ochrany a potřebujeme silnou ochranu proti vnějším tlakům. Prozažíváme sociální dumping uvnitř EU a nejsme schopni ani eh, zabránit dumpingu, který způsobují nové ekonomiky, například čínská. Například eh, pokud jde o produkci v Evropě. Potom máme jev delokalizace. Nedaří se nám proti tomu bojovat, protože nemáme eh, jednotnou eh, fiskální politiku, která by nám umožnila eh, vhodný růst v jednotlivých státech. Takže zažíváme obrovskou fragmentaci uvnitř EU a uvnitř členských států. A kvůli tomu teď samozřejmě potřebujeme nějaký pozitivní stimul, já jsem přesvědčena o tom, že eh, vnitřní trh je dobrým projektem, ale nemá pevné základy, o které by se mohl opřít. Takže u spousty věcí jsme na rozpacích. A může zaznívat spousta kritiky. Možná, že jsme měli začít mnohem dříve, před pár lety, mít projekt, který bude solidnější a vytvořit základ, o který by se mohl eh, vnitřní trh opřít. Chtěli jsme mít sdílený trh, sdílená pravidla. A možná také sdílenou měnu, ale správnou měnu, která by vytvořila podmínky pro volný pohyb pracovníkům. My jsme eh, si jistí tím, že eh, nebo jsme si jistí tím, že vytvoří se nová pracovní místa, nebo naopak, že dojde ke zvýšení sociálního dumpingu. Jsme si jistí tím, jak to bude vypadat s daňovými pravidly, fiskálními pravidly, že budou eh, ve prospěch vnitřního trhu, nepůjde o další selhání. To jsou všechno otázky, které si klademe. Samozřejmě jsme připraveni spolupracovat eh, na tomto stanovisku, na druhou stranu na mnohé věci se díváme kriticky. Eh, pan Dominik, který zastupuje paní Vysoto. Prosím. Madame le président, merci. Ano, paní předsedkyně, děkuji velice stručně, abych tady vyjádřil stanovisko paní Bizoto. Eh, omlouvám její nepřítomnost. Co se týče této strategie jednotného trhu, čtu v roce 2000 Lisabonská strategie oznámila, že v roce 2010 evropský trh eh, bude nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější trh světa. Se nacházíme se v roce 2016 a naši mladí a jejich rodiče nemají práci. Eh, podniky se zavírají, eh, protože jsou ničeny nekalou konkurencí fiskální politikou a nesprávnou měnou, a sice eury. Díky těmto sterilním strategií státy by se měly stát protagonisty a měly by obnovovat svůj průmysl pomoci svým řemeslům a tím jejich zaměstnanců. A já za sebe bych ještě dodal to, co už tu trochu zaznělo. Jednotný trh by býval možná byl možný s osmi členskými státy ale my jsme chtěli být větší eh, než být 28 členských států, no s těmi jednotný trh je nemožný. Děkuji vám. Děkuji. A poslední slovo za poslance. Ne, nejprve pan Šolce, vy jste požádal o slovo, prosím pěkně, a potom dostane slovo paní zpravodajka. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych rád nejprve poděkoval paní Martanovi, že zmínil o euro, jinak bych si býval myslel, že hovoří o Severní Koreji, když tady eh, předčítal své poznámky. To rozhodně o Evropě nebylo. Eh, já nejsem stínovým zpravodajem za EPP, ale chtěl bych si dovolit zmínit se o jednom významném tématu a sice sdílené ekonomie. Eh, paní zpravodajka k tomu něco napsala Eh, pochopitelně eh, se k tomu nemůže více mm, vyjadřovat, protože má restrikce, co omezení tedy co do délky její zprávy, ale to se jistě bude moci rozšířit v příštích týdnech tématu sdílené ekonomiky. Ta jistě skýtá celou řadu příležitostí a vytváření uh, možností pro další pracovní místa a efektivnější ekonomiku a zcela jistě také poroste eh, Uber, Airbnb, lidé se stávají podnikatele, ale tady musíme dávat pozor, eh, protože naše zákony tomu ještě nejsou přizpůsobeny, ale musí být přizpůsobeny a to platí zejména pro ochranu práce, ale také pro daňovou legislativu. Musíme také zvážit, že v Evropské unii naším cílem je podporovat průmysl a dát větší hodnotu národohospodářským hodnotovým řetězcům to téma reindustrializace a možnost vyrábět komplexní technické produkty tak, jak to v Evropě umíme, eh, protože tady s tím souvisí celá řada subdodavatelů a celá řada malých celá řada malých a středně velkých firm a ti potřebují odbytiště, potřebují spotřebitele kteří jejich produkty budou eh, kupovat a ne jenom najímat. A eh, celý tento systém toho řetězce eh, hodnot musíme zachovávat, protože to bude generovat. Výroba generuje více pracovních příležitostí než služby. To se ukazuje také právě v sdílené ekonomice právě s tím cílem vydělávat peníze. Víme, že tady byli podnikatele, kteří měli dobré nápady, ale nebyly nakonec praktikabilní. Mm, já si myslím, eh, že eh, bychom tady mohli mít stavební eh, kámen v mozaice služeb, kdybychom tady měli odpovídající legislativu a proto musíme toto zdůraznit i v naší zprávě. Děkuji vám mnohokrát. Paní Trebesius, máte slovo. Já bych chtěla nejprve poděkovat všem stínovým zpravodajům za to, že se tak zevrubně vyjádřili k mé první zprávě. Je mi samozřejmě jasné, že se musíme pokusit zohlednit oba aspekty, nikoli pouze stranu zaměstnavatelů, samozřejmě také stranu zaměstnanců. Jsem velice vděčná za vaše podněty, i když je třeba dbát na to, abychom tady nevyzývali k nadměrné regulaci. Musíme zachovávat také zásadu solidarity, když hovoříme například o společném zdaňování abychom navzdory tomu, tady jak bych to měla vyjádřit, nezasahovali příliš daleko a nevylévali dítě eh, s vaničkou a já samozřejmě ráda zohledním všechny pozměňovací návrhy a poté budeme moci zvážit všechny návrhy ještě jednou, až předložím odpovídající pozměnu zprávu. Děkuji vám mnohokrát, děkuji. Děkuji vám za vaši práci, za všechny komentáře. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší 23. února ve 12 hodin v poledne. Hlasování ve výboru EMPL bude 22. 23. března a hlasování ve výboru IMKO bude 21. dubna. A tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho dnešního programu a tím je bod číslo 12. Zpráva o uplatňování směrnice Rady a tak dále z 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené. A já nejprve dám slovo paní zpravodajce, která nás uh, do tématu uvede, vysvětlí nám, proč na tom pracujeme a s kým na tom spolupracujeme. Máte slovo. Merci beaucoup. Děkuji vám. Jak už jste řekla, paní předsedkyně, rodičovská dovolená je u upravena ve směrnice, to je velmi zajímavá směrnice, protože to je směrnice vypracovaná na základě sociálních partnerů a jejím cílem bylo bojovat proti diskriminaci. Právě jsme hovořili o fenomenu diskriminace, kdy ženy jsou vystaveny extrémní diskriminaci v zaměstnanosti ehm, a zejména několika násobné diskriminaci na trhu práce. Jedná se o lepší vyvážení soukromého a profesionálního života a také o lepší rozdělení role mezi matkou, otcem, mezi prostě rodičovským párem, co se týče domácích prací, eh, včetně tedy péče o děti. Eurofond nám ukázal studii, takovou analýzu, eh, která praví, že směrnice je neúspěchem, zejména co se týče rozdělování úloh mezi rodičovským párem. 2,7 mužů pouze si bere rodičovskou dovolenou a to tedy rozhodně není zrovna e, cílem, aby to bylo tak malé číslo. Vždyť se podívejme, jak vypadá diverzita také v jednotlivých členských státech. Máme tady veliké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, ale přece jenom všude je velice nízká míra čerpání rodičovské dovolené ze strany mužů. E, to bude souviset s otázkou úrovně odměňování rodičovské dovolené ze strany otců a e, to na to způsobuje, že se podíváme na to, že je třeba modifikovat tuto směrnici. E, směrnice o rodičovské dovolené se týká rovněž otázky rovnosti mužu a žena, proto je nezbytné, abychom spolupracovali také s výborem pro ženy. Eh, my jsme obdrželi 201 pozměňovacích návrhů při, zapracování, při zpracování naší zprávy. 14. ledna 2016 byla lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, které se vyjadřovaly k nejrůznějším tématům. První převoditelnost rodičovské dovolené. Tady existují různé systémy ve členských státech. Ehm, tady je tedy nutno se na tuto otázku podívat. Máme-li tradičnější země týkající se rolí mezi muži a ženami, tady prostě eh, ta přenositelnost má tendenci soustředit se spíše na ženy, kterým podle těchto států násluší rodičovská dovolená a péče. Když se podíváme na severské státy, tady je to jiné. Tady se upřednostňuje lepší rozdělování péče o děti mezi muže a ženy a tudíž lepší čerpání rodičovské dovolené. Musíme se tedy podívat na to, co můžeme dělat v této převoditelnosti, abychom nenechala jednu roli stranou, ale také neodradili například čve, eh, severské státy v tom, aby dále rozvíjeli své zajímavé modely. A druhá skupina pozměňovacích návrhů se týkala otázky odměňování čili příspěvků v rodičovské dovolené. Je důležité samozřejmě, aby tady došlo k proplácení příspěvku rodičovské dovolené, to je směrnice, která se týká také sociálních partnerů a tito sociální partneři musí samozřejmě spolu rozhodovat, na jaké období a kolik se má přispívat. A to je záležitost, která je nesmírně důležitá pro lepší rozdělování O, další otázka, doba trvání rodičovské dovolené. To znamená doba trvání, co se týče měsíců disponibilních pro rodičovskou dovolenou, ale také doba týkající se věku dítěte. E, rodičovská dovolená měla by zastavit, až dítě završí osmý rok věku. Eh, kdy už se považuje, že není tady specifická potřeba, ale teď se podívejme na dospívající mládež, ta možná také potřebuje daleko silnější prezenci rodičů. To je tedy otázka trvání za prvé, trvání rodičovské dovolené jako takové a za druhé eh, z hlediska respektování věku dítěte. Další pozměňovací návrhy se týkaly rovnováhy a slučování soukromého a profesního života to je otázka týkající se revizní doložky této směrnice. Jak už jsem vám to řekla, 201 pozměňovacích návrhů bylo předloženo, my v současné době se snažíme z toho vypracovat 21 kompromisních návrhů. Dovolte, abych poděkovala všem stínovým zpravodajům za tyto pozměňovací návrhy, za prvé a za druhé, že spolupracují ochotní ke kompromisu. Měli jsme tři schůzky se stínovými zpravodaj 25. ledna 1. a budeme mít ještě schůzky 1. března 8 března, to nám jistě umožní docílit dobrých kompromisů. Ještě jednou chci velice poděkovat za práci, eh, která již byla dosaženo a jistě se budeme snažit nalézt rovnováhu eh, v rámci zájmů, eh, které sledujeme. To znamená boj proti diskriminaci a lepší rovnováha a vyváženost mezi rodiči. Děkuji vám. Thank you. I'll give the floor to the... Děkuji a nyní tady dostane slovo první stínový zpravodaj, je to pan Hetman z EPP. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Milí kolegové, pokud se podíváte na tuto zprávu, tak zjistíte, že obsahuje témata, která se objevují zase a znova, která se opakují. Jsou to otázky, o kterých právě hovořila paní zpravodajka. Objevila se celá řada pozměňovacích návrhů, které se týkají přenositelnosti ehm, rodičovské dovolené. Já samozřejmě chápu úmysl kolegů, kteří předkládají tyto pozměňovací návrhy, které volají po nedostatečné nebo které upozorňují na nedostatečnou přenositelnost ehm, rodičovské dovolené. Zároveň si myslím, že by to mohlo mít negativní dopady na ty, Eh, na kterých nám nejvíce záleží. To znamená, že se musíme zamyslet nad tím, čeho chceme dosáhnout, co je pro nás ta nejdůležitější věc. Jde o to, aby se rodič staral o, o dítě co možná nejdéle, a nebo chceme v rodině eh, vytvořit určitou rovnováhu. Chceme zajistit, aby otec i matka se o dítě starali rovným dílem. Já se domnívám, že nedostatek možností přenést rodičovskou dovolenou, nebo to řeknu jinak, pokud by ta přenositelnost byla zavedena, tak by rodičovské dovolené využívalo více otců. Nicméně, navzdory tomu se domnívám, že tento mechanismus by v mnoha případech znamenal, že rodičovská dovolená by eh, byla zkrácena, což by bylo eh, ku škodě toho nejmenšího člena rodiny, dítěte. Já si myslím, že musíme podporovat rodičovskou dovolenou a její převoditelnost na otce, ale neměli bychom zavádět pravidlo, které by vedlo k tomu, že tím bude poškozeno dítě, nejmladší člen rodiny, protože rodičovská dovolená bude zkrácena. Já si myslím, že bychom měli nalézt nějaký pružnější mechanismus, který umožní, aby o tom, kdo na rodičovskou dovolenou půjde, roz, eh, rozhodla sama rodina, tak aby to mohli přizpůsobit svým individuálním eh, požadavkům, ať už tu rodičovskou dovolenou využije sama matka, anebo jestli se o ní podělí s otcem. Samozřejmě, že nemůžeme podpořit ehm, myšlenku plně placené rodičovské dovolené, protože takové rozhodnutí by bylo jen těžko možno uplatnit. Musíme být pragmatičtí. Máme tu praktické zkušenosti, které se týkají například revize eh, směrnice eh, o rodičovské dovolené. Vidíme, že eh, je to velmi náročné, že to způsobuje velký velkou zátěž na rozpočet a proto si myslím, že by bylo lepší, abychom navrhli nějaká pružnější řešení. Já vám uvedu jeden příklad, který se týká Polska. V Polsku je e, mateřská dovolená v délce 6 měsíců, která je placená. Potom následuje dalších šest měsíců rodičovských, rodičovské dovolené, kdy rodič dostává 60 platu. E, tuto e, dovolenou nemůžete eh, tedy převést. Já si myslím, že to je řešení, které dobře funguje a které by mohlo fungovat jako určitý příklad dobré praxe. Eh, kromě toho tady předložím některé, nebo jsou tu některé pozměňovací návrhy, které se týkají terminologie. Myslím si, že tady musíme eh, sehrát důležitou roli, musíme se snažit o harmonizaci a o systémový přístup, protože ne všechny země rozlišují mezi mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou. A to nám samozřejmě život velmi stěžuje. Mám radost z toho, že otázka návratu na trh práce po rodičovské dovolené je ve eh, zprávě také zmíněna. Když se rodič vrací na trh práce, do práce, tak to je velmi náročné období, kdy si ochranu zaslouží jak rodič, tak dítě. Z mého hlediska je to tak, že ty nejdůležitější body, které zpráva zmiňuje, jsou tedy dostatečně pokryty. Jsem přesvědčen, že se nám tedy podaří s paní zpravodajkou a se stínovými zpravodaji dospět eh, k nosným eh, řešením a že tady dosáhneme eh, dobrého eh, definitivního výsledku. Děkuji a nyní pan Gerike, stínový zpravodaj za EKR. Děkuji paní předsedkyně. Milí kolegové, já děkuji paní kolegyni Arena za zprávu o uplatňování směrnice o rodičovské dovolené a rád bych ještě jednou zdůraznil, že rodičovská dovolená není dovolená. Já jsem sám rodičem sedmi dětí a deset let jsem se o ty děti staral a musím říci, že tato, eh, toto období je eh, práce. Ve, šk- eh, ve školce v jeslích se to považuje za práci, to znamená, že to není dovolená. Pokud se to označuje za rodičovskou dovolenou, omlouvám se, Eh, mohl byste začít od začátku, bohužel jsme měli problém s tlumočením. Mohl byste začít ještě jednou, bohužel tu byl technický problém eh, s tlumočením. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, vážené kolegyně, děkuji paní zpravodajce za zprávu. In French. Now it's okay. Je to nyní v pořádku? Do we have French interpretation? Yes, yes. Then we try it again, please. Takže ještě jednou, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Klappt es jetzt? Teď to funguje, paní předsedkyně. Vypadá to, že je tady eh, technický problém. Zatím nevíme, jak to funguje. Technici se snaží to vyřešit. Prosím, dejte mu ještě dvě minuty času. Ano, vypadá to, že už to funguje. Takže pan Gerike má eh, po čtvrté slovo. Děkuji paní předsedkyně, milí kolegové, milé kolegyně, děkuji paní kolegyni Arena za e, zprávu o uplatňování směrnice o rodičovské dovolené a rád bych zdůraznil, že toto období, kdy se staráme o děti, není dovolená. Eh, pokud, pokud bychom to tedy takto označ, eh, označovali, tak by tedy e, jsme se hm, minuli Eh, tím pojmem. Já sám mám sedm dětí, věnoval jsem se jim deseti let. Myslím si, že eh, ta výchova je práce. Eh, ve školkách, jeslích a dětských domovech se to označuje za práci. Není to tedy rodičovská dovolená. Prosím, vyškrtneme toto, vyškrtněme toto slovo, tento termín z evropského slovníku. My všichni víme, že tato zpráva o uplatňování staré směrnice slouží i k tomu, abychom se dívali dopředu. A já se domnívám, že tady komise komise, a, a jsem tomu rád, že komise eh, oznámila, eh, že tady ukončí vyjednávání o eh, tomto legislativním dokumentu. Na rozdíl od jiných jsem od počátku legislativního období říkal, že potřebujeme nový začátek a mám tři základní požadavky. Za prvé se musíme shodnout na společných pojmech. Musíme si přijmo, přiznat, že systémy jsou různorodé a musíme na, najít jednoznačnou formulaci pro ochranu matek. Nechme uh, směrnici o ochraně matek v rukou generálního ředitelství pro zaměstnanost, protože změna kompetencí v oblasti genderové by znamenala po oslabení tohoto tématu a to by uh, eh, tady byla medvědí služba um, evropským matkám, pokud bychom se uh, tady o to tímto způsobem starali. Eh, kromě toho bychom měli využít šanci pro dialog se sociálními partnery. Musíme naslouchat, pokud nám formulují myšlenky eh, týkající se nové eh, směrnice o ochraně matek a tady pravděpodobně se dostávám na tenký let. Musíme se zamyslet nad tím, jestli by tu nebyla šance eh, to koncipovat podle článku 152 eh, smlouvy o, EU. Eh, e Možná, že vás to udiví, pokud to řekne poslanec Evropského parlamentu, ale já si myslím, že takto je Evropský parlament redukován na přihlížejícího diváka a proto si myslím, že by to byl krok, který nepochybně stojí za zvážení. Děkuji vám. Eh, děkuji, paní Harkin. Nastínová zpravodajka za ALDE. Děkuji panu zpravodaji. Eh, souhlasím plně, eh, plně se schrnutím těch čtyřech oblastí. Děkuji paní zpravodajce, pardon. Pokud je o pozměňovací návrh, které předložil ALDE, tak jednak přenositelnost. Podle směrnice 2010 všichni zaměstnanci mají eh, právo na čtyři měsíce rodičovské dovolené, přičemž jeden z měsíců není přenositelný z těch čtyřech. A myslíme si, že to je důležité, aby otcové se zapojili do rodičovské dovolené. A myslím, že to může přispět ke sladění eh, pracovního soukromého života a kormoprávnosti mužů a žen. Myslím si, že musíme dbát na to, abychom nepoškodili dobré národní systémy. Myslím si, že potřebujeme opravdu nějaké harmonizované minimum, nějaký společný minimální evropský systém, ale myslím si, že jde opravdu o citlivou rovnováhu. A doufám, že se nám podaří dosáhnout dobrého výsledku. Klíčovou otázkou pro mne jsou vlastně dvě věci pokud je o to, co má za cíl řešit tato směrnice. Jednak jde o genderovou eh, rovnost a sdílení eh, úlohu v, úloh v rodině mezi eh, mužem a ženou. A za druhé větší zapojení žen do trhu práce. Cíl 75 pokud je o zapojení žen do trhu práce do roku 2020 tak eh, u mužů jsme eh, dosáhli té cílové hodnoty v roce 2014, ale u žen je zatím to číslo 63 Myslím si, že také jsou naprosto eh, klíčové, klíčová zařízení péče o děti a tak dále. Potom otázka kompenzace. To je také důležité. Nemůžeme na jednu stranu říkat, že si přejeme flexibilitu a že nechceme mít eh, přísná pravidla pro nepřenositelnost, ale zároveň eh, to nezatraktivnit pro otce, aby využili eh, rodičovské dovolené. To není možné. Takže máme jednak otázku flexibility, také jde flexibilitu zařízení na zařízení péče o děti. A pak jde o také otázku návratu na trh práce po rodičovské dovolené to všechno má vliv na to, všechny tyto faktory, zda zejména otcové využijí eh, možnost rodičovské dovolené. Otázka plateb by podle mě fungovala jako určitá pobídka, jako určitá náhrada přímo. Nicméně, paní zpravodajka tam má jeden odstavec, se kterým mám trochu problém. Vy tam přicházíte s myšlenkou, že by se mělo vycházet eh, z průměrné, mm, z průměrných dávek eh, během rodičovské dovolené, které dostává matka v Evropě. A teď o tom hovořila kolegyně z EPP. Máme tři různé systémy. Máme rodičovskou dovolenou, mateřskou a otcovskou. A já si myslím, že integrace těchto tří systémů je důležitá kvůli konzistenci. A myslím si, že to eh, zapadá také do té zprávy, kde požadujeme eh, konzistenci ve všech eh, relevantních textech legislativy EE. E. Budu nadále v této věci spolupracovat s paní zpravodajkou. Děkuji. Okay, uh, thank you. Then it's, um, sorry, I've lost my paper. Joao Pimenta Lopez from the GUE group. Za GUE uh, eh, Lopez. Máte slovo? Mm, sí, el, <clears throat> el ponente no está. Ano, není tady zpravodaj a nemohl, tedy stínový zpravodaj, omlouvá se paní poslankyně, mi nenechal své písemné stanovisko uh, a já jsem také pracovala na pozměňovacích návrzích, ale myslím si, že mi rozhodně nenáleží eh, ujmout se teď slova ve jménu nového zpravodaje. Děkuji. A dáme slovo Monice Váně. Je tady paní Vana za zelené? Není. To znamená, že přijdeme k Lauře. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. premio a chtělo by to nějakou cenu. Já souhlasím se stanoviskem kolegyně Marie Arény, byť to eh, nastínila už eh, při prvním setkání pokud jde o uplatňování směrnice, a platí to minimálně pro nás v Itálii, tak tam jsme opravdu velmi pozadu. To možná slabé slovo. Je tam normativní vákuum, chybí implementace. A pravděpodobně chybí, nebo je obrovské vákuum i ve sdílení úkolů. Argumenty, které sebou nese tato směrnice, jsou samozřejmě argumenty, které jsou kritické. A měly by vést k, nezbytně k diskuzi, ale kromě toho by měly eh, vést také k konkrétním odpovědím. My jsme předložili pozměňovací návrhy, které jsou poměrně konkrétní a pro nás je důležité, aby oblast působnosti se týkala eh, veřejného sektoru i soukromého sektoru. Protože tady máme spoustu typů ochrany ve veřejném sektoru, ale naproti tomu v soukromém sektoru chybí záruky. A to sebou nese spoustu problémů. Mimo jiné, jsem například důrazně požadovala, aby kdo využije nějakou rodičovskou dovolenou po delší dobu, tak eh, může to být až do 18 let věku, tak potom, když se vrátí tato osoba na trh práce, tak je nutné, aby nebyla tato osoba poškozena nebo nějak znevýhodněna. Eh, velmi často, když využijete nějaké své právo, tak v tomto kontextu souhlasím s tím, že rodičovská dovolená v žádném případě není dovolená, prázdniny, eh, není to ani žádná eh, choroba, tedy nemocenská, takže měli bychom najít nějakou střední cestu mezi tím pojmem nemocenská a dovolená. Ale když se vrátíte po nějaké delší době, tak je nezbytné eh, zajistit, aby mm, ten návrat byl hladký. Zře velmi často, zejména ze strany mužů, existuje určitá nepřístupnost nebo neochota eh, využít tuto možnost eh, právě kvůli eh, pracovním podmínkám a kvůli případnému návratu na trh práce po ličovské dovolené. Minimálně v Itálii je to takto vnímáno. V Itálii jednoduše chybí taková ta mentalita. Možná, že to je mm, dáno tím, že Implementace směrnice je ještě v úplné embryonální fázi, v úplných počátcích. Souběžně s rodičovskou dovolenou bychom mohli eh, využít tuto věc také pro mm, mm, mezinárodní adapci, tak aby i tyto osoby mohly využít tento typ ochrany. Potom bychom měli zajistit ochrany pro rodiny eh, v prvních letech eh, života dítěte, protože velmi často, a to je fakt, který je poměrně dobře znám, tak eh, Evropa je kontinent, který stárne, natalita je mimořádně nízká a je to dáno mimo jiné tím, že bráníme určitému rodičovskému duchu s ohledem na sociální a ekonomické podmínky, které eh, naprosto nepodporují rodičovství. Takže bychom měli eh, zajistit nějaký způsob ochrany, který by motivoval eh, k rodičovství a zlepšil natalitu a porodnost. Potom si myslím, že bychom měli vyžádat také studii o eh, stavu provádění směrnice v jednotlivých členských státech. Nemělo být o statistiku, ale spíše o studii. Studii, která by ukázala, jaký je stav provádění, implementace, tedy uplatňování směrnice. Protože bohužel se stále nacházíme ve velmi znepokojivém normativním váku. Děkuji. Thank you. Joël Mela. Děkuji Joël Mela, prosím. Madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Hovoříme o rodičovské dovolené, mateřské dovolené, otcovské dovolené. Toto všechno je poměrně komplikované a přitom se jedná jenom o jednu jedinou věc a sice e, o péči o dítě v rodině, kde e, oba rodiče e, jsou v věku, kdy vykonávají své profese žena dříve byla žena je povinna pracovat, když se podíváme například na Francii, eh, máme tady potíž v zaměstnanosti a snižování platu a když si uvědomíme, že teď mm, musíte být dva na to, abyste dospěli ke stejnému platu, kterou viděla, který vydělával jeden člověk před 20 lety. Eh, proto je tady velká odpovědnost Evropy eh, proti, v boji proti chudobě. Eh, péče o dítě musí být nahlížena eh, co hlavně co se týče zaměstnanosti žen. Máme prostě ženy, mm, eh, které prostě když se sečte všechno, když musí pracovat, tak jim nezbývá mnoho času na dítě a proto je tak důležitá rodičovská dovolená, ale já si myslím, rodičovská dovolená je dobrovolná, aby se mohl účastnit rodičovské dovolené jak matka, tak otec a neměly by tady být žádné kvóty, více matek, více, méně matek, více otců, méně otců, to všechno je ovlivněno ideologickým způsobem, kdy buď se chce všechno nebo nic a nelze srovnávat nesrovnatelné. Já si myslím, že toto jsou vyumělkované věci. Eh, já se domnívám, že je naprosto nezbytné, aby byla zachována zásada subsidiarity evropská směrnice ochrany nebo evropský postup, proč ne? Ale každopádně není možné tváří v tvář různým systémům sociální ochrany uvažovat o tom, že odměňování nebo výše příspěvku by měla být stejná ve všech členských státech, které se tak různí od sebe, čili je třeba respektovat subsidiaritu v rámci prostředků. Ani minimální rodičovský příspěvek by neměl být vnucován, protože tady máme takové profese, kde ženy vysokoškolsky vzdělané, nebo to je jedno, co mají, mohou velice rychle znovu začít pracovat a stejně tak nebude tedy samozřejmě její příspěvek stejný jako u ženy, která eh, má obtížné zaměstnání a obtížně ho bude také znovu hledat. Eh, máme tady tedy možnosti slučování eh, a je možnost ženy doprovázet v globální úrovni, ale máme tady možnost také, jestli já vůbec nevidím, jak by Evropa měla přispět ke zlepšení situaci zemí, které jsou již velice daleko, co se týče rodičovské dovolené. Naopak, Evropa by se měla eh, snažit o to, aby eventuálně vytvořila závazné podmínky pro podniky, které by měly vytvářet eh, podnikové školky, eh, které by měly udržovat eh, určitou výši platu a ne zaměstnávat mm, vyslané pracovníky, jak chcete vysílat lidi, když se mají starat o svou rodinu. Rodiny jsou zneklidněny. Položte si otázku, proč klesá demografie v Evropě. No, protože jsou lidé zneklidněni. Proč jsou zneklidněni? Protože je tady fiskální nestabilita, ekonomická nestabilita, hrozba terorismu. Takže možno tady proto lidé váhají, aby měli děti, anebo jich mají jenom málo. Myslím si, že je třeba eh, podívat se na to. Ano, rodičovská dovolená. Ano, ale v kontextu totální subsidiarity. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Za Evropskou komisi tu máme paní Altras. Prosím, chcete k tomu něco dodat? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Rádi bychom řekli, že to definitivní uplatnění směrnice Eh, naráží na problémy. Komise v tuto chvíli chce zkontrolovat její provádění v jednotlivých členských státech. Eh, jsme kvůli tomu eh, v kontaktu s mnoha členskými státy, pokud jde o provádění této směrnice. V závislosti na výsledku dialogu se členskými státy komise rozhodne o tom, jestli bude eh, zahájeno řízení pro porušení postupu. Pokud to bude nutné, tak bude zahájeno na žádost komise Evropská síť eh, právních systémů o, pro téma Eh, rovnosti pohlaví bude také zapojena a já si myslím, že eh, zároveň ta zpráva bude tedy k dispozici na webové stránce komise. Pokud jde o rovnováhu mezi profesním a soukromým životem, tak to je jedna z, jeden z hlavních bodů pracovního programu komise a my se tady opíráme o eh, návrh týkající se mateřské dovolené. Komise v loňském roce v srpnu představila cestovní mapu, která má řešit právě eh, to sladěvání profesního a soukromého života. Eh, rodičovská dovolená hraje velmi důležitou roli při vytváření rovnováhy mezi profesním a soukromým životem eh, snažíme se tedy lépe vyvážit povinnosti zpěté s péčí o rodinu a profesní život, snažíme se to přizpůsobit požadavkům trhu práce. Kromě toho bychom se měli snažit zlepšit účast na trhu práce všech rodičů a umožnit, jim, a umožnit také lepší rozdělení domácích povinností mezi muže a ženy. Cestovní mapa, kterou komise zveřejnila, představuje různé možnosti, jak bychom mohli posílit evropský legislativní rámec, jak je v té cestovní mapě oznámeno nebo mm, připomenuto, komise zahájila dva procesy konzultací jednak eh, se sociálními partnery a kromě toho eh, veřejnou konzultaci se všemi eh, zúčastněnými stranami, které o to mají zájem. A nyní tedy paní Arena jako zpravodajka na závěr. Shadow rapporteur pour Děkuji mnohokrát, děkuji vám za vaši aktivní účast při hledání rovnováhy. To je jistě cíl, který musíme sledovat. Děkuji rovněž komisi za práci, kterou realizuje v souvislosti s tou cestovní mapou, eh, která by měla dosáhnout toho, co to zaznělo, a sice integrace tří ustanovení, eh, která se týkají rodičovské, čili rodičovská dovolená, otcovská dovolená a materská dovolená Mm, protože samozřejmě jedno dopadá na druhé a je třeba na to nahlížet jako na celek. Já jsem chtěla tady udělat určité doplnění, ale naše italská kolegyně již tu není. Domnívám se, že občas dochází ke zmatení, když se tady hovoří o rodičovské dovolené, otcovské či materské dovolené, už to tady zaznělo, jsou to různé rozměry toho podle jednotlivých členských států, když se hovoří o rodičovské dovolené. Ta může trvat až do věku 12 let. To není ta doba prostě od narození dítěte. Eh, jenom několik měsíců. To se, není to tedy odchod z pracovního trhu jednoho rodiče, dokud dítě nedosáhne 12. roku věku. Tady je třeba skutečně ujasnit ty záležitosti. Je to možnost, která v určitém okamžiku existuje, aby se usnadnila účast dotyčné v práci a zároveň věnovat se svému dítěti. Čili tady je třeba přesně vědět, o čem hovoříme a nemást se. Myslím si, že samozřejmě jsme si navzájem k dispozici, abychom pokročili ve zpracovávání tohoto tématu a jsem si jista, že se nám podaří najít rovnováhu v tomto cíli. Já si myslím, že to všichni sdílíme, alespoň tedy většina z nás. Děkuji vám. Eh, eh, děkuji. A nyní ještě paní Tania González by k tomu chtěla něco říci. Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla jsem poděkovat eh, paní zpravodajce i stínovým zpravodajům. Já bych ráda dodala um, určitý Pohled naší španělské delegace k otázce rodičovské dovolení, my se domníváme, co se týče otcovství, mateřství, to by měla být individuální práva. A nikoli v práva, která budou určena jaksi tomu páru jako takovému. Skutečnost, že v mnoha zemích E, se příspěvky volně rozdělují, to vede k tomu, že v praxi to jsou ženy, e, které nesou ve většině e, případů tíhu výchovy dětí. A to má samozřejmě velice negativní dopad na účast žen Eh, na pracovním trhu. Velice často to také znamená obavy eh, ze strany zaměstnanců zaměstnat ženy, eh, protože se obávají, že ty potom zůstanou doma s dětmi a nebudou prostě pokračovat ve své práci dlouhý čas je třeba zohlednit právo otce i matky, ale rozhodně to znamená, že je třeba překonat tu nerovnou strukturu, která tady existuje a my musíme proti ní bojovat. Eh, musíme se snažit, aby tady byla skutečně ta spoluodpovědnost stoprocentní ve výchově dětí a v péči o děti. A proto většina našich pozměňovacích návrhů alespoň ty pro nás nejdůležitější, to znamená mít tady stejnou otcovskou dovolenou, stejně dlouhou jako materskou dovolenou, 100% tedy hrazenou, aby to bylo ve výši 100% platu, abychom tady měli rovnocené rozdělení role ženy a muže při výchově dítěte a jejich stejné možnosti zapojení do, trva, do pracovního trhu. Celou řadu pozměňovacích návrhů, které jsme pozměnili, předložili, souvisí s tím, aby muži se aktivně účastnili péče o děti, protože to vytváří užitek pro celou společnost. Hmatatelné výsledky nejenom to ulehčuje práci ženám, ale e, znamená to vytváření užitku pro celou společnost, když se správně rozdělí péče o dítě. A také chceme zvýšit povědomí společnosti eh, a chceme upozorňovat na nutnost zlepšovat kvalitu dětských zařízení, jako jsou jesle školky, aby umožnili slučování soukromého a profesního života. Všechny tyto aspekty, tedy alespoň prvky, které bychom velice rádi viděli také ve zprávě, No nám jde prostě o to, že když se podíváme na skutečnost, když je svoboda vybrat si, na papíru je to dobré, ale pokračuje v praxi tato nerovnost té stávající struktuře a to bychom rádi odstranili. Děkuji vám mnohokrát. Thank you. Děkuji. bych tady chtěla něco upřesnit. Já tady nevím, zda to, um, omlouvám se tlumočníkům, nevím, zda to bylo neporozumění díky tlumočení. Já jsem pochopila, že je třeba obhajovat individuální práva, tedy individualizace práv, otce, otec má svá práva, matka má svá práce, ale na závěr jste řekla, že tato práva musí být eh, převoditelná. Tady vidím určitou uh, jaksi dvojznačnost. Možná, že já jsem zaslechla převoditelnost, ale tím jste asi nemyslela eh, převoditelnost, když jste hovořila o otci. Ne, já jsem chtěla říct nepřenositelná či nepřevoditelná. Thank you. Uh, adoption in employment and... Takže stále ještě máte možnost pracovat eh, na této zprávě, protože ve výboru Empel to bude přijato 16. 17. března, nicméně bych vás ráda upozornila na to, že zítra začínáme v 9 hodin a budeme mít uh, slyšení, veřejné slyšení, které bude velmi důležité, protože se bude zabývat sociální inkluzí nebo sociálním začlenováním uprchlíků a jejich integrací na trhu práce. To znamená, že to chceme eh, zasadit do kontextu uprchlické krize v Evropě. Já doufám, že eh, sem přijde co možná nejvíce poslanců, tak abychom si vyslechli pozvané hosty a abychom se mohli účastnit diskuzí. Hned po tomto veřejném slyšení máme ještě jednu hodinu času a tuto hodinu bychom chtěli vyplnit seminářem, který se bude zabývat vývojem kolektivního vyjednávání v členských státech, které jsou nebo byly předmětem programu Trojky. Je to tedy semitář tematické sekce a já doufám, že se budete účastnit i této akce, protože o obou tématech nepochybně budeme mít živou diskuzi a přinese to nové podněty, nové názory. Děkuji vám za to, že jste tu dnes byli. Eh, bylo to velmi náročné hlasování dnes dopoledne. Jsem velmi ráda, že někteří z vás eh, to přežili a mohli se účastnit i dnes odpoledne. Děkuji vám za pozornost a nashledanou zítra.